Jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. Dámy a pánové, dovolíte-li s 15-minutovým spožděním, ale a, eh, pořád si myslíme, že ještě někdo a, eh, přijde, protože máme dnes a, eh, pondělí a všichni přijíždíme ze svých domovišť. Dostali jste návrh pořadu jednání. Nejdříve několik eh, vysvětlení. Nejdříve pořad jednání. Ten považuji za schválený. Pokud jde o sdělení předsedy, tak eh, máme eh, tlumočení ve 20 jazycích, kromě slovenštiny, malčtiny a, Uh, uh, A mm, Zasedání je přenášené online. Nezasedali jsme minulý týden. A to bylo vzhledem ke zdraví pana komisaře. Teď už se naštěstí cítí dobře. Pan komisař eh, mohl být zastoupen místo předsedou komise panem Katajnenem. V první části schůze, v druhé části eh, měl odpovídat na otázky pan eh, ředitel Pleva. Všem eh, po debatách s koordinátory se většina eh, koordinátorů přiklonila k tomu, že bude vhodnější počkat na debatu s panem komisařem Hoganem. A také tady byly dvě varianty. Buď to téma mm, se probere na mini zasedání ve středu plenárním nebo na zvláštním zasedání výboru ve čtvrtek. A, a vzhledem k výsledkům práce sekretariátu a jsme rozhodli, že to bude během a, mini plenárního zasedání. To byla také vůle většiny koordinátorů, aby to bylo v rámci miniplenárního zasedání. Ještě nemáme konkrétní plán, ale někdy eh, kolem 20. 20. 30. se toto bude probírat na plenárním zasedání, toto téma. Tak eh, Možná, že to bude o 19. mě tady eh, pan kolega upozorňuje, ale uvidíme, jak to bude v konkrétním programu, jestli to bude o 19. nebo 20. hodině. Každopádně se to bude projednávat na plenárním zasedání. Téma je samozřejmě krizová situace na různých zemědělských trzích. Jak jistě víte, dnes eh, ráno eh, probíhají zásadní jednání na Radě ministrů zemědělství v Lucembursku a a jsou tady také návrhy eh, Evropské komise eh, na kvótu. Říká se, že je to mimo rozpočtová eh, kvóta nebo mimo zemědělský rozpočet. Je to dodatečná kvóta, která má přijít do zemědělství že zatím nesaháme do rezerv a rozdělení do eh, obálek jednotlivých zemí bude předmětem jednání na zítřejší radě ministrů a, a také budou dodatečně určené eh, principy, kterými se budou země eh, jednotlivé eh, muset řídit při jejich eh, při čerpání. Ale to jsou obecné informace, které znáte a více toho budeme vědět po zasedání Rady ministrů. Bude nás o tom informovat pan komisař na zasedání ve středu. Tolik v této konkrétní věci. Během eh, letní přestávky jsme si také vyměňovali eh, korespondenci eh, v této věci, protože všichni z nás během tohoto období, kromě toho, že jsme měli prázdniny, jsme se setkávali s voliči, všichni jsme byli vystaveni určitému tlaku, dotazům, očekávání ze strany zemědělců. A zároveň ty konkrétní informace, které, eh, ty jisté informace, které bylo možné předávat, jsme předávali dál. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Máte nějaké konkrétní dotazy? Nevidím. Takže eh, můžeme přejít ke schválení zápisu ze schůze eh, konané ve dnech 15. a 16. července. Je to bod 3. Takže podle příslušného postupu. Dámy a pánové, já tady mám teď takovou uh, zvláštní věc. Není to pro nás uh, úplně příjemná věc, protože tohle je poslední zasedání paní poslankyně Poulsen, která to udělala tolik pro evropské eh, zemědělství, pro eh, zemědělce, pro komisi. Víme, eh, s jakým nasazením pracovala ve své oblasti, zejména která se týkala zejména zdraví zvířat. Byla takovou osobou, na kterou jsme nakládali všechna tahle ta velká břemena. Společně s paní Jegle také eh, na tom pracovala a ona teď sama vlastně eh, dovedla do eh, finiše v poměrně důležité věci, které tady budou s námi ještě dlouho let. A my bychom rádi požádali paní poslankyni, když bude třeba, aby všichni, eh, kteří by se eh, s těmito věcmi zabývali eh, v této oblasti tedy, kdybyste, kdybychom vám mohli zavolat a požádat o radu a pomoc, abychom my, ale zejména zemědělci a, a naše zemědělství mohlo tedy čerpat z vašich velkých znalostí a výsledků. Takže samozřejmě vás tady vždycky rádi přivítáme a uvidíme na zasedání našeho výboru. Těžko říci to, co bych vlastně eh, chtěl přesně říct, ale um, každopádně vám mnohokrát děkujeme a přejeme vám hodně no všechno nejlepší eh, v vaší nadcházející životní fázi. jeśli by pani chciała powiedzieć Chcete-li nám si pár slov, tak prosím. Tak so utrolit mycket. Já känner mig lycklig och jag känner mig... Děkuji mnohokrát. Jsem ve skutečnosti ráda. Je to 66 let a 6 měsíců, eh, které uplynuly od eh, mé první výplaty. Měla jsem deset dětí, eh, pracovala jsem na farmě, napsala jsem knihu, eh, takže je pro mě úžasné teď navštívit Španělsko, Itálii, miluju svého manžela a budu brát věci tak, jak přicházejí a věřím, že vy, kteří tady budete pokračovat, tak si budete pamatovat souvislosti mezi potřebou lidstva, eh, potřebou potravin a funkcí krajiny, diver, spolu s diverzitou, kulturní diverzitou, sociální diverzitou. Toto všechno jsou věci, které potřebujeme. A 70 5 populace eh, na celém světě eh, bude žít až je ve městech a přitom zemědělství je klíčové pro přežití lidstva. A existuje jasná souvislost mezi zemědělstvím, blahem dětí, veřejným zdravím, a e, budoucností lidstva a klimatu. Všechno toto je propojené, je třeba to vnímat jako celek a prosím, tak to i vnímejte a pečujte o krajinu. Děkuji. Bardzo dziękujemy. Mnohokrát děkuji za toto poselství. o tom, eh, co je důležité pro společnost a pro eh, bezpečnost potravin. Každopádně ještě jednou eh, vám mnohokrát děkuji a přeji myslím jménem všech. Všichni členové výboru, kteří zde pracovali, jsou zde samozřejmě rádi viděni i nadále ale myslíme, že tady budeme mít takovou tradici, že poslední zasedání před Vánoce nebo první po Novém roce eh, vždycky pozveme eh, všechny bývalé členy, jestli by se nechtěli zúčastnit. Pokusíme se eh, udělat nějakou takovou tradici. Ono už to v podstatě začalo fungovat. Díky našemu bývalému předsedovi z EPP, teď jsem zapomněl, Napovězte mi, jak se jmenoval pana Gebela. Kteří eh, vždycky, když hrajou na harmoniku, tak to tam je. No ale hned si, hned si na to vzpomeneme jistě. Ano, Luise Gepel, ano. Čili tolik eh, vzpomínání a teď se dostaneme eh, k eh, dalšímu bodu. Sice ke čtvrtému bodu a, a sice představení zprávy o pracovní cestě výboru Agri do francouzských Alp. Savojsko, Horní Savojsko. Já a, a, tak mám a, připravenou a, informaci pro vás, ale i já a, to nebudu přečítat, a, že bych to určitě udělal klopotně. A když jsem viděl tuhle krásnou zprávu a, s těmi krásnými snímky, tak a, všichni a, tak trochu teď závidíme, že jsme se nemohli zúčastnit a, téhle cesty. Opravdu blahopřejeme k takové dobré organizaci eh, cesty i eh, pobytu. Nebudu eh, vyjmenovávat účastníky, protože jsou tady všichni na snímcích, ale určitě pan poslanec Danten, který pořádal a celou tuhle akci nám jistě nejlépe hm, představí několik informací. těch obecných i věcných, protože tam šlo konkrétně o situaci eh, tohoto regionu a jemu podobných regionů v Evropě, které se potýkají se stejnými problémy. pokud jde o, o um, a vyžadují si stejné řešení, pokud jde o nástroje zemědělské politiky. Pane eh, poslanče Dantene, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Bylo mi velkým potěšením, že jsem mohl přivítat delegaci z našeho výboru v mém regionu. A já jsem chtěl upozornit na souvislost mezi vysokohorským zemědělstvím a kvalitními produkty, neboť je to region, který už před 50 lety se rozhodl, že zajistí příjmy svých výrobců prostřednictvím určité politiky zhodnocení kvalitních produktů. AOP, IGP a Eh, to jsme eh, pozorovali u různých výrobků. Jedná se jednak o víno v silně svažitých oblastech a potom i ve velmi vysokých horách, tam až ve výšce 2000 metrů a potom v nižších horách zase různé typy výroby. Omlouvám se některým kolegům, kteří občas měli možná pocit, že jsou na eh, sírové kůře, ale prostě je to součást naší kultury a moci eh, nebo může, mohou eh, tedy podat svědectví o tom, jak eh, ti, kteří nás tam eh, přijímali, byli překvapeni, jak členové zemědělského výboru znají tu zemědělskou problematiku a jsou odborníci opravdu. Co se vás týče, pane předsedo, já jsem připraven uspořádat opakování takovéto delegace, abyste se také mohl zúčastnit třeba příští rok. Bardzo, bardzo děkuji. Já mnohokrát děkuji. A teď paní poslankyně Miller. Pane předsedo, já bych ráda Michelovi velice srdečně za dobrou organizaci této cesty a také eh, bych poděkovala týmu Agri, který opravdu odvedl velmi dobrý kus práce a opravdu nás to velmi těšilo a se, a eh, obeznámit s tím regionem a zjistili jsme, že všude v Alpách jsou ty problémy eh, stejné. V zásadě eh, v horských oblastech můžou zemědělci eh, přežít jenom s kvalitními produkty s příslušnými vyrovnávacími platbami a označeními místního původu. A docela drasticky jsme to viděli na vlastní oči. Viděli jsme rozdíl mezi tím, co se stane, když mladí eh, následovníci nejsou eh, přesvědčeni, aby hospodařili dále, aby převzali eh, hospodářství v horském regionu, tak to tam prostě zaroste, zdivočí a potom už se začíná, nebo hospodaří jenom na tom, co je dobré pro lyžování. Milí Myšeli, nebylo to příliš mnoho síra, vždycky jsme eh, byli schopni to spláchnout i dobrým vínem a mnohokrát ještě děkujeme za tvé nasazení. děkuji, moja zásluž Mnohokrát děkuji, eh, závidím ještě víc, když to slyším. Eh, pan poslanec Lazon. Oui, merci, président. Děkuji, pane předsedo. Ano, myslím si, že co se týče OP, tam je určité nebezpečí třeba ze strany TTIPu, protože označení nebyla vyloučena z jednání, protože se týkají zemědělství. V Horním Savojsku eh, se zemědělcům platí za mléko více a nesmíme zapomínat, že i jejich náklady jsou velmi vysoké. A chtěl bych upřesnit, že savojští chovatelé mají obavy z vývoje kurzů. Opravdu vážné obavy z toho mají. Bardzo děkuji, paní poslankyně Samra. Děkuji, paní poslankyně Samra. Eh, bueno, yo también he ido a esa visita y que... Děkuji, já jsem byla na této cestě a musím Michelovi poděkovat za organizaci a přivítání. Pokud je o mě, bylo to velice důležité, protože jsme viděli význam přímého prodeje pro zajištění eh, nadále příjmů zemědělců a pokud budeme v tomto duchu pracovat dál a myslím si, že výbor by proto měl dělat víc, protože komise je pěstitele nechává na holičkách a myslím si, že prostřednictvím přímého prodeje bychom eh, se měli zaměřit na několik oblastí. Především pokud jde o hygienu, veškerá nařízení s tím související by se měla přizpůsobit malým zemědělcům a také se zaměřit na roli malých a středních podniků, tak aby bylo možné udržet produkci eh, ve vyšších výškách. Hm. Je to velice důležité, protože v mnoha oblastech v Evropské unii je třeba zajistit eh, další práci, další rozvoj zemědělců a musím říci, že zapojení do této oblasti je nadále pro nás velice důležité a ještě jednou děkuji mnohokrát za organizování této cesty. Děkuji. A my děkujeme a, a opět zúraznujeme a to, jak důležitý ten problém, o kterém jste hovořil, že zemědělství v Evropě je opravdu různorodé. a chceme eh, různými nástroji eh, eh, pomáhat v rámci společný, společné zeměnské politiky. Je tady otázka přímých prodejů, drobných statků vysoké jakosti. Potom je tady TTIP, označení původu, ochraněné označení původu to jsou všechno věci, eh, v nichž budeme reflektovat závěry eh, tedy vyvozené z této cesty eh, na našich setkání s Evropskou komisí. Takže to jsou velice užitečné cesty a je důležité se jim věnovat i nadále. A nyní eh, tady máme um, škodlivé organismy rostlin, prezentace zpravodajka, eh, zpravodajky ohledně aktuálního stavu ochranných opatření proti ním. Dnes budeme jednat o názvu komise kterým se rada zabývá už přes rok. Parlament, jak si pamatujete, eh, eh, parlament v prvním čtení přijal už eh, v dubnu 2014, čili v předchozím volebním období. To téma je ovšem velmi kontroverzní pro radu, takže Koreperu se podalo, podařilo při jmout stanovisko rady teprve 30. července tohoto roku. Už v minulém roce na našem výboru jsme většinově hlasovali eh, o zahájení vyjednávání a o jmenování eh, vyjednávacího týmu. Pan Fajmol eh, nebyl vybran znovu a nebyl zvolen znovu a jeho úlohu převzala paní poslankyně McIntyre zorganizoval už určitá, určité práce, už tady bylo setkání stínových zpravodajů. Jak asi všichni víte, v prvním čtení bylo 133 parlament, tedy eh, pozměňovacích návrhů, na kterých se pracovalo eh, na úrovni Rady ministrů. První jednání trojstrana s radou a komisí eh, proběhnou 22. října. Paní poslankyně McIntyre, eh, poprosím vás o, to, abyste nás informovala o tom, jaká je aktuální situace u tohoto velmi důležitého tématu. V jaké jsme fázi, v jaké jsme etapě. Máte slovo. Well, thank you, Mr. Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Myslím, že jste velice dobře uvedl daný stav věci, takže mě omluvte kolegové, pokud se budu opakovat. Vše to začalo hodnocením stávajících fitosanitárních pravidel v roce 2010 protože během posledních deseti let jsme byli svědky uh, o šíření importovaných škodlivých organismů, jakožto citrusových škůdců nebo jiných. Což pochopitelně e, poukázalo na nedostatek ochrany Hodnocení z roku 2010 poukázalo především na následující věci. Nedostatek prevence, pokud jde o dovoz vysoce rizikových komodit. A za druhé, zaměření na škůdce, e, které, kteří se mohou šířit napříč EU. A to je tedy priorita pro EU. Je třeba také kontrolovat a omezit přirozený výskyt škůd, škůdců a také zabránit nebo řídit pohyb v rámci EU, v rámci ochranných zón a podobně. Komise tedy navrhla novou nařízení v květnu roku 2013 a to vlastně zruší stávající směrnici a zaktualizuje stávající režim. Jak už nám předseda vysvětlil, Zemědělský výbor přijal zprávu, která byla vypracována mým tehdejším kolegou panem Fajmonem. A tady se jednalo ochrana opatření proti škodlivým organismům rostlin. O tom se hlasovalo v únoru roku 2014. Tato zpráva pak byla v parlamentu přijata v dubnu roku 2014 a hlasovalo pro ní asi 278 lidí, 48 bylo proti. A v rámci toho eh, tedy poslanci zdůraznili význam ochranných opatření a rané detekce výskytu škůdců. Po volbách jsme se pod, opět podívali na mandát pro zahájení jednání. Tento výbor to schválil v září roku 2014. Rada s opozici své stanovisko přijela v červenci letošního roku a nyní jsme tedy v pozici, kdy může nastat trialog. První trialog je naplánován na 22. září. Proběhne přípravná schůzka před každým trialogem, abychom mohli projednat stanovisko parlamentu podrobně. A minulý týden proběhlo zasedání stínových zpravodajů, protože eh, někteří, včetně mě, jsou poměrně eh, nováčci v této problematice, takže bylo dobré si vyslechnout jejich názory na pozměňovací návrhy rady. Totiž v mnoha oblastech rada navrhuje významné změny, jejichž výsledkem je poměrně odlišná pozice v rámci tří institucí. Čili ve světle tohoto jsem požádala radu a komisi, aby nám prezentovali vlastní stanovice stanoviska obecně na první přípravné schůzce 22. Ráda bych upozornila na několik oblastí, kde je skutečný rozdíl mezi pozicí eh, parlamentu a rady. Možná asi není překvapivé, že je tady rozdíl oproti teritoriální legislativě. S tím, že eh, rada by ráda uplatnila spíš akty prováděcí než přenesené pravomoci, které bychom preferovali my. A pak je tady velký rozdíl týkající se dovozního režimu rostlin. Rada navrhuje strategii ne zrovna přímo čarou a možná to bude nejproblematičtější oblast jednání pro následující týdny. Podle mě totiž parlament by měl vyžadovat rovnováhu. Měl bychom posílit stávající režim a vystupovat proaktivně v případě nových škůdců a tato pravidla musí být řízena rizikem, ale zároveň nesmí zbytečně zatěžovat příslušný sektor a příslušné orgány. Čili já se budu těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji v rámci uh, trialogu a podáme zprávu výboru, až na to nastane doba. Děkuji. Pan posel bardzo děkujeme za informace. Děkuji vám eh, za tuto informace a teď se přihlásil do debaty eh, pan poslanec Hajtemán. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové a děkuji paní McIntyre za minulý týden. Myslím si, že tento úvod je velmi slibný pro některé z nás. Je to velice nové a je to skutečně široká problematika, podrobná, takže si musíme dát na čas s rozhodováním. Ale já bych rád zdůraznil, co znamená tento fitosanitární sektor. Uh, pro EU, protože mm, tady je hodnota asi 30 miliard eur ročně. Znamená to pracovní místa, inovace a podobně. Stávající otevřený systém, který máme, by měl být velice pečlivě kontrolován, zachován velmi opatrně. Existuje od 77. roku, je to základ pro ochranu zemědělství, aniž bychom stavěli bariéry. A to je také velice důležité. A proto Evropský parlament ho už při dvou různých příležitostech rozhodl, že otevřený import je zásadní pro obchodování s rostlinami. Takže v prvé řadě, jak už řekla paní eh, McIntyre, během plenárky, kdy se hlasovalo, o Fajmonově zprávu, tam se hlasovalo o změnách článku 40, který omezoval systém. Toto bylo to zcela e, zamítnuto. A v minulé, když se jednalo o tak podobné pozměňovací návrhy také v tomto duchu nebyly přijaty, byly zamítnuty. Myslím, že o, omezený systém omezí systém, povede to k velkým hospodářským ztrátám a přijdeme o pracovní místa, o inovaci a bude to mít také dopad na rozvoje země mimo EU EU, které přijdou asi o 4 miliardy eur. Nesmíme zapomínat na to, že akce sebou nese reakci a nedokážu si představit, že kdybychom provedli omezený systém, takže okolní země provedou to též a to nadále bude omezovat obchod. Také pokud bychom chtěli zavést takovýto omezený systém nebo nějakou alternativu, tak bychom měli mít hodnocení dopadu za tímto účelem, protože hospodářské dopady nemůžeme přehlížet. A pokud budeme něco takového eh, dělat a budeme chtít hodnocení dopadu, tak to pochopitelně bude nějakou dobu trvat a protáhne to tento legislativní návrh. Abych to uzavřel. Myslím si, že obchod s rostlinami je velmi dynamický, ty toky se velmi rychle mění a otevřený systém to jaksi nemůže předjímat. myslím si, že parlament a výbor má velký mandát, silný mandát vůči radě, abychom zachovali tento systém, měli eh, bychom mít pevné stanovisko a neměli bychom přistoupit na 41 a což je článek, který eh, navrhuje uzavřený či omezený systém. Děkuji bardzo, paní poslušajera. Děkuji, paní poslankyně Šlajer. Děkuji. Na jaře jsme viděli, eh, jak to vypadá eh, s eh, uplatňováním fitosanitárních pravidel po vypuknutí silili, eh, jsme viděli, že se musí eh, změnit stávající pravidla. Je třeba důležité eh, tedy klást větší důraz na prevenci a také na lepší dodržování stávajících fitosanitárních pravidel. A to i v některých zemích Evropy. Jedině tak bude ten systém fungovat. Tím nechci říci, že ten stávající systém je třeba úplně zreformovat. Nemůžeme uzavřít náš trh eh, kvůli tomu, že bychom měli eh, uvnitř jenom vnitřně otevřený trh. Eh, v minulých letech jsme měli výhodu svobodného vnitřního trhu a dobře jsme jej kombinovali, dobře jsme jej kombinovali s dobrými fitosanitárními pravidly. A Jinak hm, a ne, některé členské státy by chtěly uh, přestoupit na zcela nekontrolovaný systém, ale uh, tímto směrem se EU nesmí ubírat. Děkuji, uh, paní poslankyně. A teď paní poslankyně Aguinala. Gracias, presidente. Bueno, yo... Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady nebyla, když byl přijatý ten obecní rámec, ale ráda bych využila této příležitosti, abych zdůraznila, že ty eh, informace, nebo tedy ta stávající situace, která tady byla popsaná, já to chápu, ale ten stávající systém prostě nefunguje. Kontroly na hranicích prostě eh, nej, nefungují v Evropské unii nějaký škodlivý eh, organismus, který se, se vyskytuje třeba ve, ve středomoří, prostě proto, že jsou špatné kontroly na vnějších hranicích Evropské unie a taková je skutečná situace. Pan eh, Wittemann na to upozorňoval ano, otevřený volný obchod je důležitý, ale dobré kontroly na hranicích to je také důležité. Evropští zemědělci eh, čelí problémům eh, s háďátkem, se, se škůdci citrusů a tak dále a všichni ty kontroly potřebují a my eh, potřebujeme komisi říci, že prostě někdo, co je špatně. A rada musí eh, eh, připustit, že je potřeba změna, protože ta stávající situace poškozuje produkci. Já Eh, nejsem proti volnému obchodu, ale toto se prostě musí změnit a musíme se eh, velmi brzy rozhodnout tady eh, na půdě parlamentu i v členských státech jsme přesvědčeni o tom, že to je opravdu důležité. Děkuji. Pan posel Tomato. Děkuji, pan Tomato. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že se mohu zúčastnit a zapojit teď. Já jsem ten legislativní návrh o škodlivých organismech přečetla a ráda bych jako stínová zpravodajka také tedy se zapojila, budu se účastnit budoucích trialogů a už několik měsíců se eh, věnuji problematice eh, škůdců citrusů a dopadů nepřiměřených opatření, eh, která eh, jaksi byla nedostatečně přijatá a dopadů na naši ekonomiku. Takže já jsem připravená přijímat nebo připravovat o opatření potřebná pro ochranu před škodlivými organismy, protože to vyžaduje nejenom správné agronomické postupy, ale také trvale udržitelné udržitelné užití půdy a fitosanitární produkty musí být využívány teprve až jako v posledním eh, instanci a je třeba dbát na bezpečnost i na příjmy eh, v zemědělství. Co se týče seznamu škodlivých organismů, tyto seznamy se týkají eh, karanténních eh, škůdců i dalších a to, tyto seznamy bude potřeba zrevidovat. Například je potřeba vym, vymítit eh, ty mušky na olivách, ale to je jiná situace než třeba škůdci na květinách na korzice. Takže je potřeba přistupovat k jednotlivým případům diferencovaně. Takže přístup Eh, bez jakékoliv pružnosti je eh, asi, bude asi lepší než ten stávající, ale ehm, chtěl bych říci, že návrh paní McIntyre je opravdu výborný a my bychom měli eh, tímto směrem pokračovat a zvítězit. Vás prosím v té chvíli pana post. Děkuji. Muchas gracias, señor presidente. Yo también eh, entro Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud bych mohl vstoupit do diskuse, já jsem nebyl poslancem během předešlého období, ale mám za to, že to, co děláte, je velice důležité, protože vstup nebo průnik škodlivých organismů organismů do Evropské unie eh, je velice závažný problém, zvláště na jihu protože tam, kde se pěstují, dejme tomu pomeranče, tam v oblasti, kde bydlím já, tam mají pěstitel velký problém eh, a obávají se, napadení pomerančů zvláštními škůdci a obávají se překládky zboží takto napadené ve Valenci. A to je právě problém se stávajícím systémem. My bychom ty kontroly měli zpřísnit, aby nařízení mohlo řádně fungovat. Změna klimatu není pouze věc budoucnosti. Ovlivňuje to i výskyt škodlivých organismů, dejme tomu, ve Středomoří. Pokud máte uzavřený systém, tak um, ta věci se nemohou přesunovat takto rychle. To chápu, ale zcela otevřený systém bude působit velké problémy, jako v případě xylely a dalších chorob citrusů. Čili měli bychom jednat tak, abychom vytvořili seznam bezpečných zdrojových zemí. Těch událostí, těch průniků už bylo několik. My jsme skutečně mm, vděční paní McIntyrové. Myslíme si, že organizuje eh, celou tuto záležitost velice dobře. Paní prezidentče, bardzo proszę. Děkuji, teď pan mm, bývalý předseda Pasahulka. Děkuji, pane předsedo. Já asi řeknu to, co by řekla paní Ajusa. Bohužel tady s námi dnes nemůže být, protože určité okolnosti jí zabránili přijít ale já budu mluvit jejím jménem. Musím poděkovat paní McIntyreové za setkání s dalšími stínovými zpravodaji, které proběhlo minulý týden, kde došlo eh, k výměně názorů ohledně eh, přístupu k stanovisku rady. Ano, jsou tady velká fitosanitární rizika. Je to tedy věc zásadní a je třeba eh, se vyhnout dalšímu potenciálnímu průniku škůdců na teritorium EU, abychom chránili naše zemědělské podniky. Musíme uplatnit strategii pro efektivní kontrolu dovozu, což nám pomůže zpřísnit standardy pro fitosanitární ochranu a musíme mít možnost kontrolovat eh, fytosan materiál rostlinný, který se dostává do EU. Xylella je velice vážná bakteriální infekce, hm, které, která se dostala na mnoho olivovníků v Itálii, což znamenalo velké ztráty pro hm, producenty olivového oleje. ale největší problém dnes je dovoz rostlinného materiálu. Je třeba tedy doladit legislativu, abychom zajistili prevenci. Nezapomínejme, že dnešní využití pesticidů se omezuje na velmi striktní evropskou legislativu. Nesmíme upustit od ochrany fitosanitárního charakteru, zvláště pokud jde o dovozy ze třetích zemí, kde jsou škůdci, pro které nemáme žádnou ochranu, žádné ošetření. Podle mě je tady celá řada bodů, které by mohly být určitým kompromisem mezi extrémy, ale v některých částech nařízení to nebere v potaz rozumné návrhy Evropského parlamentu, jako dejme tomu podmínky, které se týkají transitu napříč EU pro zabránění šíření. Paní se také dodává, že v rámci základního aktu bychom měli mít seznam škůdců tak, abychom tady měli určitou právní jistotu. V neposlední řadě, pokud budeme všichni spolupracovat, určitě najdeme dobré řešení pro tuto velmi důležitou otázku pro budoucnost zemědělství v Evropské unii. Děkuji. Eh, teď pan poslanec Castro. Grazie, presidente. No, solo pochi secondi per eh, complimenti. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jenom stručně chci poblahopřát paní McIntyre, paní zpravodajce, za skvělou práci a připojuji se ke kolegům, kteří se již vyjádřili a kteří mají obavy, co se týče nových fitosanitárních opatření v souvislosti s dovozem rostlin, ať už infikovaných nebo ne, protože ta opatření v posledních letech se jevila jako problematická a jak říkali kolegové, jedním z nejfrapantnějších příkladů je právě skutečnost, že dovoz infikovaných rostlin z Hondurasu způsobil eh, epidemii, kterou trpíme už několik let. Takže eh, stanovisko parlamentu, to je to, co jsme si odhlasovali samozřejmě, ale eh, my nechceme omezovat dovoz, nechceme ani činit překážky vnitřnímu trhu, ale ten systém, tak jak funguje dnes, nefunguje příliš dobře. A proto v blízké budoucnosti bychom neradi, aby došlo ke globalizaci chorob, což by pro zemědělce znamenalo ještě více problémů. Děkuji, vyčerpali list. Děkuji. Tolik tedy všichni, kdo si chtěli vzít slovo. A já vás teď poprosím A teď poprosím paní poslankyni, aby eh, zareagovala. Máte slovo. Thank you very much, Mr. President. I really want to thank all Mnohokrát děkuji. Chci poděkovat všem účastníkům za názory. Nebudu na nic reagovat, ale beru v potaz. Dělala jsem si poznámky a doufám, že se nám eh, podaří eh, dosáhnout rovnovážného stanoviska, což bude naším cílem. Děkuji. Já vám děkuji mnohokrát a teď můžeme přejít do dalšího bodu, a sice bod 6, výměna názorů eh, s Evropskou komisí ohledně provádění a prosazování nařízení o porážce poražce zvířat. Eh, na základě eh, žádosti eh, frakce KR jsme se pustili do tématu rituálního, rituální porážek zvířat. A mm, Toto téma jsme projednávali na posledním zasedání koordinátorů v červenci. Rozhodli jsme se, že sekretariát uspořádá setkání s politickými frakcemi cílem, eh, eh, s cílem tedy eh, určit formát debaty. Nejdříve jsme mm, pozvali právního experta Evropské komise, který by nám mohl vysvětlit a probrat s námi zavádění a implementaci tedy toho nařízení, které se má týkat rituálních porážek. Čili dnes členové mají velká očekávání od této debaty. Mm, ve které eh, se též budeme zabývat kroky, eh, které mají být eh, přijaty v této věci. Teď předejme slovo zástupci Evropské komise. Je tady pan Andrea Gavinelli z DG Sante. Máte slovo. Grazie Presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Ve spolek já jsem vedoucí oddělení, které má na starosti zdravo... zdraví a pohodu zvířat a věnuji se eh, otázce eh, zdraví a bezpečnosti potravin. Máme prezentaci tady s určitými daty, pokusím se to celé zprovoznit. Takže já ve své prezentaci chci eh, v několika minutách popsat aktivity členských států Evropské komise a eh, eh, dalších subjektů tak, aby Eh, nařízení mohlo fungovat a aby došlo k modernizaci porážky zvířat za současné ochrany zvířat, to znamená, abychom měli systém, který eh, omezí utrpení zvířat. Předpokládám, že jste všichni seznámeni s obecným rámcem. Jedná se o 20 5 milionů kusů dobytka, které je poraženo každý rok v Evropské unii eh, a 50 milionů eh, vepřů a je to tedy průmyslová aktivita, významné průmyslové a zemědělské odvětví. Takže naše nařízení díky podpoře Evropského parlamentu zavádí nové věci. Konkrétně se jedná o sledování omráčení zvířete, to znamená, že ve všech jednotlivých etapách musí být odpovědný pracovník v každém zařízení určité velikosti. A dále Eh, se toto týká eh, vzdělání a školení pracovníků, kteří mají něco společného eh, s chovem a porážkou zvířat. Co se týče kontroly a auditu při porážkách v Evropě, je to rámec, který dnes pokrývá 70 veškerých porážek v Evropě. A díky jednotlivým veterinárním službám jsme navštívili 13 členských států, kde proběhl kompletní audit a tyto jednotlivé kontrolní aktivity byly vedeny inspektory, kteří současně mají na starosti také problematiku bezpečnosti potravin. Tímto došlo tedy k optimizaci zdrojů a současně bylo možné vytvořit eh, jaksi studii tabulku eh, osvědčené praxe, které eh, a tyto tabulky tedy potom byly předány zodpovědným složkám. Takže tady je zkrácený seznam všech členských států, které byly předmětem auditu a které jsme tedy navštívili Jedná se buď o státy s velkou produkcí jako Itálie, Španělsko, Francie nebo Nizozemsko, nebo naopak státy s daleko omezenější produkcí. Nicméně pokrylo to prakticky většinu eh, situací eh, v oblasti porážky v Evropě. Takže co jsou naše hlavní zjištění? První významný výsledek je ten, že díky dobrému zapojení všech zúčastněných subjektů, ať už se jedná o eh, podniky, nebo o in, in, veterinární službu nebo um, experty uh, z oblasti porážky, tak eh, jsme eh, dosáhli velice dobrého procenta odpovědí, hlavně u produkce červeného masa. Samozřejmě vždy je prostor pro zlepšení, hlavně v technické oblasti, ať eh, třeba v oblasti omráčení zvířat. A mm, mm, Tady ovšem máme teď více informací, více zdrojů a tudíž eh, ty informace jsou věrohodnější. Eh, pracovníci, kteří zodpovídají za pohodu zvířat, jsou dnes lidé, kteří skutečně tam jsou stále přítomni a je zajištěna daleko lepší transparentnost v tomto odvětví i lepší záruka pro občany, tedy záruka dodržování těchto pravidel. Pracovali jsme také na mezinárodní úrovni, nejenom prostřednictvím publikace těchto zpráv, ale také jsem se konala mezinárodní konference, která vyústila ve spolupráci všech zúčastněných subjektů, které tyto otázky zajímají a díky podpoře Evropského parlamentu jsme nastartovali pilotní projekt, který se jmenuje EU Wellnet, který skončil roku 2013 a který vedl k velice slibným výsledkům, co se týče sdílení osvědčené praxe eh, mezi eh, podniky, kdykoliv jsou přijaté nové technologické postupy, které ještě mohou zlepšit porážku. Takže tady to je obálka vlastně té naší brožury, Eh, kterou je možné eh, si stáhnout v různých jazycích i eh, mimo Evropskou unii. Tady na tomto slajdu školení a vzdělávání v oblasti porážky, to je velmi důležitá stránka věci, především zlepšování technik porážky, aby se omezilo utrpení zvířat. Jsou to procesy více manuální než technologické, takže to vyžaduje určité dovednosti a vyžaduje to také zlepšení kontrol. Například eh, existuje program pro vzdělávání v oblasti lepší výživy a e, u, co se týče kontrolních pracovníků, my jsme vyškolili 1300, více než 1300 úředníků, kteří mají na starosti kontroly e, na jatkách v Evropě, ale také, jak víte, toto nařízení se vztahuje i na vývoz do Evropské unie, vývoz masa. Takže e, tito Eh, vývozci také absolvují tato školení i eh, vývozci tedy z třetích zemí. Eh, věda a technologie jsou samozřejmě významné složky a Úřad pro potravinovou bezpečnost spolupracuje mm, každý, na každodenní bázi s naší centrální administrativou v oblasti především omračování a zlepšování technologií a věnují se také problematice třeba drůbeže, eh, kde je snaha nalézt kompromis mezi jednak kvalitou masa, ale současně i pohodou zvířat, eh, zvyšováním parametrů elektrického omráčení, kdy dochází k zhoršení kvality masa, ale zlepšení pohody zvířat a je potřeba prostě eh, nalézt eh, vhodnou rovnováhu mezi ekonomickými a gustativními eh, chuťovými parametry. Pak tady jsou tyto toolboxy, tyto nástroje, které EFSA vypracovala, které jsou k dispozici na webových stránkách. Jedná se o různé praktické postupy, technické postupy, které umožňují pracovníkům eh, na jatkách v Evropě hodnotit kvalitu své práce a svých postupů i kvalitu implementace legislativy. Je to tedy v součást osvědčené praxe, která nenutně vyplývá pouze ze samotné legislativy, legislativy, ale která má za cíl zlepšovat eh, tedy činnost v tomto oboru. A jak jsem říkal, ten evropský systém eh, byl na mezinárodní úrovni do té míry jak si zpropagován, že Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat, která má na starosti, nebo teda kde jsou členy jiné státy VTO eh, přijala eh, podobný postup jako Evropské unie, co se týče tedy pohody zvířat v, eh, na poráž, při porážkách a také jsme uspořádali audity ve třetích zemích, v hlavních vývozcích masa do Evropské unie, abychom mohli garantovat původ a kvalitu dováženého masa pro spotřebitele, tedy mu to garantovat. Takže tady jsou uvedené příklady třetích zemí, Tajsko, Brazílie, Korea, hm, to jsou významní eh, vývozci do, na evropský trh. Dostáváme o tamtud velké množství zboží, takže jsme s nimi spolupracovali. Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci v této oblasti právě s těmito státy. Dále pak komise publikovala, jak jsem říkal před chvílí, třeba v oblasti omračování drůbeže, zprávu z roku 2013 a tam tedy to popisuje tu situaci, mm, investice, ke kterým došlo pro zlepšení eh, systému omračování drůbeže, protože se jedná o porážku miliard kusů ročně. V roce 2015 jsme, produkovali, jsme uveřejnili studii, kterou si vyžádal Evropský parlament a jedná se o informování spotřebitelů o omračování zvířat při porážce a to, byla, to byl vlastně příspěvek do té diskuse o e, omračování či neomračování při rituální porážce zvířat. A e, dále zpráva e, o Eh, využívání systému eh, omračování eh, dobytka, omezená práva omračování inverzí. To je součást rituální porážky zvířat. A tady máme předposlední slide. Ten se týká právě té poslední studie z května 2015 a tady ehm, závěr studie je, že většina spotřebitelů, kteří byli dotázáni, a to byl veliký vzorek, většinu spotřebitelů tyto informace příliš intenzivně nezajímaly, e, až na e, nějaké zvláštní výjimky. Ani to nevyvolalo dojem e, těch tazatelů, že by bylo možné tuto informaci, že by ji lidé nějakým způsobem zhodnotili nebo využili. Ale Eh, označování s uvedením toho či onoho systému omračování či bez, tak takový systém označení by mohl stigmatizovat třeba příslušnost k určitým náboženským eh, společenstvím a určitým režimům, takže těch negativních dopadů by mohlo být více, než se myslelo. Poslední slide, to jsou v podstatě závěry po všech těch letech práce v této oblasti. E, e, existuje dohoda z roku 2013, to znamená, směrnice platí teprve dva roky ale mm, už mm, je to velký pokrok oproti směrnici z roku 2003, především z technologického pohledu a eh, evropští eh, podnikatelé eh, na to reagovali, investovali, aby naplnili ten požadavek pohody zvířat Hmm, během auditu jsme eh, nezaznamenali nějaké systematické neaplikování nařízení, ale v některých zemích je potřeba ještě přijmout určitá nápravná technická opatření pro zlepšení situace. A konečně spolupráce s členskými státy pokračuje na trvalé bázi a pomáhá nám také ve styku se třetími zeměmi. Takže to je ve stručnosti závěry této zprávy za poslední dva roky implementace tohoto nařízení. Děkuji. Bardzo děkuji. Já vám také děkuji. V tuto chvíli můžeme eh, přistoupit k eh, příspěvkům ze sálu a jako první se hlásí eh, pan Vojčekovský. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za uvedení tohoto důležitého tématu. Pěkně jste ho zařadili na programu, Děkuji panu Davenilemu za informace. Já jsem byl zpravodajem toho nařízení v roce 2009, kdy se zavedla zásada, že bude více, tedy, tedy že se bude zabíjet, že se budou zvířata zabíjet jedině při omráčení a pouze eh, s výjimečně z náboženských důvodů eh, byla eh, ponechána možnost porážky bez, usmrce, bez omámení. Ale jenom z náboženských důvodů. Ale bohužel praxe, jak slyšíme, jak pozorujeme, je jiná. Především se používá porážka bez umámení, eh, omráčení na export. A tady mám eh, eh, pochybnosti. Proč tady požadujeme to o mráčení, tu humanitárnější metodu, když budeme tolerovat toto u vývozní produkce? tolerovat jinou metodu. Pokud takhle budeme interpretovat ty předpisy, eh, tak eh, budeme eh, říkat, že, no, pakliže je tady předpis, že je možné zabít zvíře teprve po omráčení, tak tohle nedává smysl. Pokud je to nějak omezené z náboženských důvodů, tak ano. Když upřímně řečeno, osobně si myslím, že by taková výjimka neměla existovat. Tohle není otázka náboženské svobody. Měli bychom v této oblasti mm, mm, uplatňovat eh, evropské hodnoty a k ním patří i humanitární přístup ke zvířatům a jeho součástí je zabránit zbytečnému utrpení zvířat a nemůžeme to eh, eh, spojovat s náboženskými postupy, s mm, náboženskou svobodou. Náboženská svoboda eh, se nemůže eh, uplatňovat na metody používané na jatkách. To není otázka náboženské svobody. Tady hovoříme se eh, o tom, co se děje ne ve svatostáncích, ale v, na jatkách. Proto ta výjimka už sama o sobě je kontroverzní, ale když už tam byla schválena, tak bychom se měli snažit o to, aby se to týkalo výlučně pouze nábožný, náboženský společenství. Nevidím opodstatnění ani právní, ani mravní, ani eh, náboženské. Proto, abychom eh, připouštěli eh, použití té metody při výrobě na vývoz. Protože jestli něco takového dopustíme, tak veškeré uplatňované zásady eh, porážky s, po omráčení eh, ztrácí smysl. Chtěl bych se zeptat eh, pána z komise, protože je těžké dohledat takové informace, jak velké, velká, velký je teď rozsah porážek dobytku například s omráčením a bez omráčením. Kolik kusů je eh, poraženo ročně v Evropě a kolik eh, se porazí eh, s omráčením a kolik bez omráčení? Jaké jsou jak tato čísla pro drubeže? U drubeže. a kolik z toho je na starosti jenom, mají na starosti jenom náboženská společenství, které toto praktikují v rámci tedy své víry. Když to ještě jednou schrnu, tak zejména v eh, kontextu té situace, kterou máme v současné době, s imigranty a s těmi problémy, eh, které, eh, se kterými se potýká Evropa, bychom měli bránit své hodnoty, náš systém hodnotový, ke kterému poměrně rozhodně říkám, mm, náleží i náš vztah se zvířaty, ke zvířatům. Čili eh, snažíme se ušetřit eh, zvířata utrpení. To je výsledek evropské kultury, to je hodnota dosažení toho eh, evropské, evropské kultury. Prostě snažíme se je zabíjet tak, aby netrpěla. Viděli jsme drastické filmy o tom, jak to probíhá v praxi. Jak děsivá ta metoda sama o sobě je. Jak velký lidským utrpením je spojena. Takže musíme dělat všechno, abychom eh, je ušetřili eh, tohoto utrpení. Čili to je eh, i otázka obrany naší kultury a civilizace. Děkuji, říká pan předseda. Já mám tež dotaz v tomto kontextu. Uplatňování porážky bez obráčení na export. Týká se to eh, objednávek pro eh, eh, náboženské účely nebo i jakýchkoliv objednávek? To znamená, znovu, týká se to pro potřeby náboženské nebo i jiné? Ta, ta porážka bez omráčení na export. Děkuji a teď paní poslankyně Poulsen. Tak, herr ordförande. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice ráda, že se pracuje na legislativě pro tento účel s tím, abychom dodržovali jakési evropské standardy. A souhlasím s panem Vojčechovským, že těžko mohou hájit zabíjení v rámci halal nebo košer, to jsou rituální náboženské důvody, protože Evropa je v zásadně postavena na křesťanských základech a pokud se podíváme na původní text Bible, tak uvidíme, že, dejme tomu, homosexualita je špatná, je hříšná. My tomu už v Evropě nevěříme. Toto už pro nás není přijatelné máme za to, že se jedná o osobní svobodu. A já si myslím, že v zásadě máme stejné důvody pro zvažování eh, porážky zvířat bez omračování. A já se zeptám pana Gavinelliho. Víte, jaké procento z těch milionů zvířat v Evropě, kolik, kolik těchto zvířat je poráženo bez omračování? Můžeme na chvíli. Děkuji. Víme, že paní poslankyně nás opustit, tak eh, eh, bychom eh, si vám dovolili něco skromného předat. Jeszcze raz dziękujemy i Takže ještě jednou um, děkujeme a budeme uh, vždycky velice rádi, když se vrátíte. A teď dám slovo uh, panu, uh, panu Lazovi. Oui, merci, monsieur président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je opravdu nezbytné, aby byla zajištěna sledovatelnost maximálním značením nejenom o původu eh, masa, ale také o způsobu porážky je, eh, eh, totiž může se stát, že třeba eh, spotřebitelé musí koupit maso z zvířat, která byla poražena na základě nějakého náboženského ritu, které si nevybrali. A tito lidé třeba sami odsuzují rituální porážku, o které Eh, panuje přesvědčení, že nejenom, že zvíře trpí, ale může to představovat také problémy eh, bezpečnosti potravin v důsledku kontaminace, eh, protože může třeba dojít k nebezpečí zvracení zvířete při porážce a tak dále. Takže myslíme si, že by na mase mělo vždy být uvedeno, jakým způsobem bylo zvíře poraženo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Ag- Agňu. Děkuji. Uh, pan Agňou. Thank you, Chairman. Well, we're talking... Děkuji, pane předsedo. My tady mluvíme o materiálu pro komise, kde se jedná o provádění nařízení na jatkách a já si myslím, že titulní strana je skutečně pro PR skutečně Eh, nepřijatelné, protože tam nejsou takováto zvířata. Tam je kůň, kráva, kočka a pes. Možná, že v některých zemích v Evropě najdete na jatkách psy a kočky, ale ve Spojeném království rozhodně ne. Takže pokud chcete, eh, aby komisi brali vážně, tak navrhuji změnit obrázek na titulní stránce. Mluvilo se tady o auditorech. A já můžu sympatizovat s provozovatelem britských jatek, který je auditován eh, někým, kdo pochází ze země, kde zabíjejí koně a bíky hm, pouze pro potěšení diváků. Mě to pobuřuje, protože jakožto britský daňový poplatník já vlastně toto financuji. Nicméně v neposlední řadě eh, jde o porážku pro náboženské účely bez omračování. A to, co skutečně pobužuje tolik spotřebitelů ve Spojeném království, je nedostatek označování. Komise říká, mohl by to stigmatizovat výrobek. Mně je to úplně jedno, ale protože spotřebitel na to má plné právo. Má plné právo vědět nejenom eh, na to, aby věděl, jak maso k němu dorazilo, ale jak bylo zvíře poraženo. A čím více a čím rychleji budou mít eh, státy možnosti toto označovat, tím lépe. Já, eh, Pane předsedo, eh, máme tady opravdu odlišné problémy. Jednou, bohužel, je tady koncentrace, a sice jatka stále eh, jsou větší, eh, ze zvířaty se jezdí stále dále. Je opravdu problematické, jak daleko musí zvířata urazit na jatka a, a pod jakým tlakem eh, tam také lidé pracují na těch jatkách. Teď tady můžeme odsoudit to nařízení a, a za dva roky se tím budeme zabývat znovu a, a měli bychom se uh, zabývat tím, jestli to takhle funguje nebo ne. A já se zeptám komise. Myslíte se, e, že je třeba tohle nějak vylepšit, celé to nařízení? A uh, zavést tam také uh, určitou uh, dobu cesty na porážku podle druhu, ať už se uh, jedná o uh, kůře, krůtu, uh, krávu nebo prase. Já jsem tady nová v tomto parlamentu a, a vím, a, že na, skupině, na mezi skupině pro a, a, v pohodu zvířat, kde se a, promítají ta videa, a, a, jak a, a, kuřata a prostě umírají 20 minut, tak a, jako výbor pro zemědělství bychom se tohleto, bychom se měli distancovat od takovýchto metod a, a Neměli bychom vůbec eh, připustit eh, provádění porážky bez eh, omráčení. Nevím, jak se to dá zlepšit, jestli komise má možnost něco předložit. Potom to označování hovězího, to už je docela běžná praxe. Všichni to víte, že od BSE musí být hovězí označeno a Tady vlastně můžeme hovořit také o označování jatek, eh, eh, která eh, pracují určitými metodami. Já si myslím, že tohle je také třeba zlepšit. Ochrana zvířat musí stát na prvním místě a musíme být odvážní při svém pokroku vpřed a musíme jednat tady na zemědělském výboru. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Já jsem a, eh, tak trochu zješená tím, a, eh, že tady debatu omezujeme na náboženské výjimky a, a, a stěžujeme si na neomrášování zvířat, ale pokud se podíváte na průběh v praxi, tak se musíme zabývat tím, co se vlastně děje. Jestli opravdu se omračuje nebo eh, ne. Pokud se podíváte zvířatům do očí, například u prasat, eh, kde se omračuje eh, standardně oxidem uhličitým, tak uvidíte eh, jim v očích ten děs. Oni, ta zvířata potom ještě žijí, normálně kvičí, dusí se, křiví hubu a, a cukají sebou, takže je zjevné, že to je metoda omračování, která není adekvátní. A chtěla bych se komise zeptat, kdy eh, už eh, se stanoví datum ukončení používání této metody. Eh, se už to dlouho připomíná a přesto tato metoda se stále používá. Vaše zpráva zněla relativně dobře 2013 pouze čtyři státy byly schopné prosadit toto, Dánsko, eh, Německo, Švédsko a Velká Británie. A teď eh, říkáte, že 70% porážek eh, probíhá podle zákona. By mělo probíhat podle vašich čísel, tak pořád je tady 30%, která chybí. Takže pořád obrovský kus cesty je před námi je tady ten týž problém eh, jako u oxidu uhličitého eh, s eh, prasaty, jsou tady ta, ta, elekt, ta elektrická porážka u, nebo elektrické omámení u drůbeže, tam velký počet drůbeže potom ještě žije při samotné porážce. Takže tady také musíme zavést určitá pravidla. Celkově tady máme nějaký problém systému. Je tady velký počet porážek, která, které provádí poměrně malý počet e, jatek. Je to tedy e, velká koncentrace. A jak to chceme dostat do kontrolu? Paní e, Miller o tom právě hovořila. Když se pracuje pod takovým tlakem, jsme eh, schopni eh, vůbec vytvořit proto nějakou dokonalou legislativu, eh, která by dostávala potřebám zvířat. Máme tady evropské hodnoty jako blaho zvířat, o kterých se tady hovořilo. Takže v takovémhle systému, kde se to dělá takhle masově, jsme schopni toto vůbec zajistit? Já o tom pochybuji. U nás eh, se eh, spousta eh, zvířat tedy poráží bez omráčení a já si myslím, že tam je ten problém v tom systému a ten je třeba zásadně změnit. Děkuji a teď paní Neutscher. Děkuji. Já mám dvě konkrétní otázky na pána z komise. Vy jste na jednu stranu hovořil o dobré implementaci zejména u červeného masa. Ale nepřímo jste řekl, že u bílého masa, mm, tedy u e, drůbeže, jsou pořád ještě velké problémy. Mohl byste prosím e, podrobněji k tomu něco e, říci, vzhledem k tomu, že drůbež stále roste? Potom jste říkal, že průmysl hledá kompromis mezi, nebo musí hledat kompromis mezi kvalitou masa a ochranou zvířat. Tady s vámi nesouhlasím, protože normálně eh, čím lépe zvířatům, tím, vyšší, tím kvalitnější je maso. Eh, zvířata, která jsou eh, porážena s minimem stresu ve správný čas, mají později lepší kvalitu masa. Alespoň tak to ukazují výzkumy v této oblasti, takže mohl byste prosím toto vysvětlit ohledně ten, toho kompromisu mezi ochranou zvířat a kvalitou masa? A také bych chtěla rád dát najevo, že mě udivuje, to, co jste říkal, já jsem čekal něco jiného. Možná jsem čekal něco špatně, nebo jste vy ne, nemluvil dostatečně, ale já jsem čekala, že nám přesně dnes řeknete, ve kterých oblastech se uh, uh, poráží ne, podl, ne v souladu s uh, naší směrnicí. My jsme zde záměrně ne zvali zástupce náboženství různých, aby nám říkali, jak by rádi, aby to bylo ale chtěli jsme od vás slyšet, eh, jakým způsobem kdo, které náboženství nebo kde se eh, jak poráží. A ještě jednou bych zdůraznila opravdu, že eh, ty malé drobné výjimky, které můžeme udělat, bychom si to opravdu rozmysleli a možná bychom to v Evropě měli ještě více omezit, protože pro mě na prvním místě je, že porážky bez omračení opravdu nemůže být Eh, z opravdu nejmenších výjimek, a ty chci tady přesně vyjmenovat, a eh, nikde není tak jasně, eh, že je třeba, aby se průmysl uspůsobil zvířatům. Protože ono se to vždycky dělá na poslední chvíli a pak už je to jedno. Je to prostě otázka cti, tedy otázka důstojnosti a potom, i když to jíme, tak bychom měli vědět, že eh, to eh, byla jednotlivá zvířata a už, to, už se nejednou pouhá těla. Děkuji, paní poslankyně. Teď pan Ek. Já, danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych řekl, že už je to taková trošku fraška, když se ty hospodářské aspekty eh, zároveň směšují eh, s ochranou zvířat. Ochrana zvířat souvisí s morálkou eh, a ta je ovlivňována tady tím hospodářským myšlením a to je jenom tak na okraj. A já mám dvě otázky. Co plánuje komise, co opravdu chce udělat, pokud jde o oxid uhličitý, při eh, omračování, nebo k omračování používaný, je mimo vší pochybnost, že toto omračování vede k eh, zbytečnému utrpení eh, porážených zvířat. Druhá otázka. Hovořili jsme tady o drůbeži, o, o hovězí vepřovém, ale jak se, a co, a co králíci? Miliony. Ty se, těch se zabíjejí miliony každý rok v Evropské unii. A tento eh, druh eh, je stejně tak citlivý. A my jsme tady slyšeli o drůbeži, máme tady eh, různá fakta, dosáhli jsme už určitého pokroku, i pokud jde o chov drůbeže, ale o králících se vůbec tady nehovoří. A potom mě napadá ještě třetí otázka. Máme poměrně vysoké normy ochrany zvířat v Evropě, ale zároveň víme všichni, že velký počet zvířat se vyváží eh, eh, živých mimo hranice Evropy. A tam vidíme, že na hranicích mezi Evropou a takovou třetí zemí pak už neplatí eh, ty evropské standardy. To o tom hovořil pan Vojčechovsky. Obrovské množství zvířat se vyváží například na východní, na Blízký východ a do Afriky zaživa, což je samo o sobě už děsivé. A tam a samozřejmě musí utrpět ještě tu tamní porážku. Jsou možnosti, abychom podnikli e, v tomto ohledu? Ono není úplně logické e, říkat akorát, že ta zvířata se e, chrání akorát v Evropě, ale evropská zvířata můžou být potom poražena ve třetích zemí a může se s nimi potom nakládat, jak v té zemi chtějí. Děkuji. Děkuji. Pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Já a souhlasím, co říkal předřečník, protože to, co souvisí s morálkou, musí být nadřazené a hospodářství, prostě tady hospodářské zásady nesmí mít navrh. Prostě v Evropě porážka bez omráčení e, není dovolená s několika druhými výjimkami a tečka. Paní jsem říkala něco zajímavého a já jsem také doufal, a chtěl jsem to říct i vám, můžeme eh, i s náboženskými eh, předpoklady určitým způsobem pracovat. V německém eh, Bundestagu se o tom daleko sáhle i jednalo a já bych to řekl, ti ty náboženské autority eh, si také nebyly úplně, eh, ne, se nemohly shodnout, jestli eh, ta porážka po omráčení není nebo je přijatelná. Takže možná, že tam bude také určitý posun. Já bych se znovu zeptal. Je tady spousta lidí, který, která říkala, že porážka bez umámení a je to jedno pod jakoukoliv eh, vlajkou. Čili eh, kolik procent u těch jednotlivých druhů zvířat eh, se exportuje za účelem porážky bez umámení, bez omráčení? Potom tady bylo to vyvážení za určitými účely, jestli je to náboženské a nenáboženské účely, ale a, a vyvážíme také tedy to už poražené maso mimo Evropu. Já nevím, jestli jsem to dobře pochopil, protože pro mě je trošku ne, uh, uh, přijatelné, kdybychom to tady dělali uh, bez uh, omráčení a vyváželi to na třetí, uh, do třetích zemí. Děkuji. Paní Aguilera pane předsedající Velmi stručně. Jsem z toho taky celá omráčená z této diskuze. A rada bych řekla, eh, co si o tom myslím. Já jsem původně nechtěla vystoupit, ale po těch vystoupeních, která jsme tady vyslechli, tak bych chtěla říci, že souhlasím s platným nařízením, tak jak to řekl zástupce komise. Eh, nařízení působí eh, necelé dva roky a 70 porážek je v souladu ze strany členských států. Já mám dojem, že takto jsem to pochopila, takto to řekl zástupce komise a tak si myslím, že je rozumné říci, že se postupuje rádně. Pak je tu druhá věc. Jeden člen výboru Agri třeba může nebo nemusí mít rád toto nařízení, ale nařízení bylo přijato a je, myslím, to dobré nařízení zavedlo změnu do celé Evropy. Eh, a zajišťuje, tedy lépe zajišťuje eh, pohodu zvířat. A to je dobrá věc. Musíme připomenout, že je to změna k lepšímu. Kromě toho výjimka eh, uvedená u některých náboženství, to je ustanovení, které je důležité a které v Evropě musíme zachovat. Takže já musím říci, že opravdu nerozumím tomu, proč bychom měli znovu otevírat rozpravu. Podle mého názoru to nařízení je v pořádku. A měli bychom si říci, jak vypadala realita v minulosti. Já pocházím ze Španělska, kde produkce dobytka je velmi vysoká a zjišťujeme prostě změnu eh, praxe eh, na jatkách, takže je opravdu vidět ten pokrok. Já chápu, že někdo je na to citlivý a, a, a někteří říkají, že je potřeba zrychlit. To je pravda, ale eh, pohlížejme na věci jaksi v kontextu. To znamená, že je potřeba podívat se na to, co se v Evropě dělá, a, a, a věnovat se prioritám, třeba jako jsou uprchlíci. E, my na, z naší strany musíme věnovat pozornost samozřejmě pohodě zvířat, ale nesmí se z toho stát e, e, jediný důvod bytí tohoto výboru. Takže pojďme pokračovat v práci a já opakuji, já jsem pro pohodu zvířat, ale nerada bych, aby pohoda zvířat převážila nad pohodou lidí. Nemělo by to být jaksi jako hlavní priorita tohoto výboru. Když mi jste zglušen. Takže a, e, toť e, všichni, kdo se přihlásili do debaty. A hned a, e, dáme a, slovo představiteli komise, aby mohl zareagovat na dotazy. Pane Gavinelli, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jsem vděčný za zájem všech členů tohoto výboru. Jasně jste tady přednesli své argumenty na základě těchto informací eh, musím poukázat na to, že se to jedná skutečně široké problematiky svobody, náboženského vyznání a dalších věcí. Pochopitelně to jsou věci, ke kterým se nemohou eh, vyslovovat, i když se týkají pohody zvířat v širokém slova smyslu. Proto se budu vyjadřovat eh, k konkrétním věcem. Počet eh, usmrcených zvířat bez omračování. Nemáme eh, vlastně žádný právní akt, který by nám umožnil schromažďovat takovéto informace, protože nařízení něco takového neobsahuje. Takže čísla vyplývají se studií, které provedly třetí strany. Pokud jde o dobytek, tak v roce 2012 studie poukázala na to, že se jedná asi o 8,5 poražených zvířat, čili asi milion dobytka. Co se týče jiných druhů, tady nemáme žádná konkrétní čísla. V této fázi komise si vyžádala informace ze všech členských států na základě jako spolupráce. Požádali jsme o poskytnutí určitých odhadů a měli bychom mít určitá čísla k dispozici do začátku příštího roku. Pokud jde o vývoz do třetích zemí, Má prezentace se týkala Evropy a porážky zvířat v Evropě. Ale pokud bychom se podívali na zpětný tok, tak podle pravidel VTO komise není v pozici, kde by mohla, co se týče pohody zvířat, jednat. A to z mnoha důvodů. Nicméně bereme na vědomí zájem ze strany evropských občanů spolupracujeme s DG pro spolupráci a v rámci toho také or, organizujeme seminář pro pracovníky a provozovatele jetlek pro dozemí, eh, kde něco takového probíhá. To byl pilotní projekt, budeme s nimi spolupracovat do budoucna, abychom zkvalitnili tuto situaci a snažili se Eh, jak si tomu dát určitý standard. Nicméně, pokud jde o klíčové otázky, které se týkají právního základu pro usmrcování zvířat eh, bez omráčení a vývozu takovéhoto masa, musím říci, že nařízení obsahovalo a nadále má za svůj hlavní účel zajistit pohodu zvířat a, a dodržování podmínek charty lidských práv. Čili je třeba tento text pojmout jaksi restriktivně. Nicméně nemůžete se zhostit této otázky pouze z obchodních důvodů, z obchodních účelů. Členské státy mají právo provádět nařízení a udělovat výjimky podle konkrétních příkladů, pokud mají k dispozici zprávu zohledňující příslušné parametry. Zase vás odkazuji na chartu lidských práv. Takže nemáme jednotný přístup týkající se mm, porážky bez omračování pro vývoz a to protože, jak už jsem říkal, každý členský stát musí provádět vlastní hodnocení. Tolik reakce, kterou poskytl náš právní tým. Pokud jde o označování, to je věc, kterou se snažila naše studie také řešit do určité míry. Naše studie obsahovala určitý vzorek provozovatelů, pokrývající x procent evropské produkce. Museli jsme provádět průzkum v 28 členských státech mezi občany. Ty výsledky byly zveřejněny nedávno, takže vám mohu říci, že jsem si přečetl tyto výsledky a není tady velký zájem o informace o této praxi na etiketě. V mnoha případech je jasný důkaz vyplývající z tohoto průzkumu, je to online, že spotřebitelé vlastně eh, ani nevědí, co omráčení znamená, co celý ten proces znamená. Jak už jsem říkal, naše studie dokazuje, že pokud jde o pohodu zvířat, tak to spotřebitele jasně zajímá, ale nevíme, zdali označování je nejlepší způsob poskytování spotřebitelských informací. Proběhne studie na téma informací pro spotřebitele o pohodě zvířat a pokud uh, bychom srovnali tyto výsledky s prvními výsledky, tak nám to pomůže ujasnit strategii. Technická otázka související s omračováním a CO2 emisemi. po, než uh, budu pokračovat, když jsem mluvil o kvalitě a pohodě zvířat, Nechtěl jsem říci, že pohoda jak si poškozuje kvalitu. Naopak, respektování pohody zvířat od narození zlepší kvalitu konečného produktu. A to oceňujeme. Když mluvíme o omračování, mluvíme o určité fázi v rámci tohoto procesu. EFSA zdůraznila, že pokud jde o drůbež a vepře, Systém CO2 není dokonalý, ale je velice efektivní a poskytuje ho určité záruky pro kvalitu pohody zvířat, ale zároveň analýza komise systémů v Evropě eh, nám neumožnila zjistit nějakou udržitelnou alternativu v této fázi, takže komise nemůže vnucovat žádnou změnu v případě drubeže, protože krátkodobé alternativy jednoduše nejsou k dispozici, tak říkajíc. Komise má také zájem o technologický vývoj v této oblasti. Pokud jde o prasata, tak tam je argumentace podobná. Co se týče CO2, tady se dají použít jiné alternativy plynu, ale na to není teď čas rozvádět. Pokud jde o nařízení, to teď platí dva roky. Komise teď pracuje na nových strategiích a politikách do budoucna a to je informace, která je skutečně důležitá pro budoucí přístup k této otázce. Děkuji. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Já mnohokrát děkuji. Když jsem tady uh, od, zahajoval tenhle bod, tak jsem říkal, že uh, další kroky uh, budou přijaty po dnešním slyšení. Navrhuji tedy, abychom se tomuto tématu v ní věnovali na setkání dalších nebo jednotlivých eh, politických frakcí a po projednání koordinátoři přednesou eh, svá stanoviska nebo vaše stanoviska. na schůzi svojí koordinátorů tedy a, a na základě toho tedy rozhodneme, co dále. Myslím, že takhle to navrhovali i koordinátoři. Eh, myslím, že je to asi nejvhodnější. A, proto tedy eh, v klidu nadále budeme eh, pracovat, abychom nevyvolávali zbytečné diskuse a napětí. Je to tam velice citlivé. etické oblasti a proto tedy navrhuji další pokračování tímto způsobem. Dovolíte-li tak, teď bychom uzavřeli dnešní zasedání. Chtěl bych vám připomenout, že eh, zítra dopoledne máme eh, hlasování. Takže eh, vezměte si hlasovalý kartičky, kartičky. Pan poslanec Agnew tady bude mít zasedání, protože je Rada ministrů zemědělství v Lucembursku. Tak my se tam budeme účastnit s kolegou a ještě pan poslanec Agnew, prosím. Uh, uh, Pane předsedo, tady asi nastal nějaký zmatek. Minimálně v anglickém kanále bylo řečeno, že pan Agnew bude zítra předsedat. Já bych rád, ale musím se omluvit. Zítra se nemohu zúčastnit, protože budu muset na jeden pohřeb ve Spojeném království. Já se omlouvám, eh, to já jsem určitě eh, spletl protože jsem se díval na vás, eh, tak to a myslel jsem eh, pana Andrewa, eh, takže se omlouvám, ale kdyby byla potřeba, tak byste to určitě vzal za něj. Takže chápeme vaši nepřítomnost. Takže teď pětiminutová přestávka a potom bude zasedání koordinátorů. Thank you.